Hello everyone, if you take your seats. Uh, Dobrý den, zdravím vás všechny, prosím připravte si hlasovací lístky a budeme moci zahájit naše zasedání hlasováním. První zpráva je návrh směrnice týkající se výběru poplatku za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Takže začínáme pozměňovacím návrhem 107 pro, 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 108 pro, proti, to bude kontrolováno. Elektronicky zahajuje hlasování na 108. Ukončuji hlasování. Přijato. 109 pro, proti, zdržel se přijato. 110 pro, proti, zdržel se přijato. 111 pro, proti, zdržel se přijato. 112 pro, proti, zdržel se přijato. 113 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. 1.18 pro, proti, zdržel se přijato. 119 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 120 pro, proti, zdržel se kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, kontrola. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Takže všechny pozměňovací návrhy jsou pokryty. Do 124 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 pro, 16 spolupně se 125 pro proti, zdržel se kontrola, 16 se 125 zahově hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 130 <clears throat> pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdržel se, kontrola, 17, Zahoj hlasování, Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A teď jdeme k devatenáctce. Devatenáctka pro, proti, zdržel se, kontrola devatenáct. Přijato. Přijato. 135 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. 144 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Máme i shodné návrhy 100. 27 a tak dále, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, tak zkontrolujeme tento celý blok. Zahajuje hlasování, ukončuje hlasování. Ale to jsem měla kliku tedy, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se takže znovu 25 proti, pro, proti, promiňte, zdrž, se, se přijato. 151 pro, proti, zdržel se přijato 152 pro, proti, zdržel se zamítnuto 153 pro, proti, zdržel se zamítnuto 154 pro, proti, zdržel se přijato 155 pro, proti, zdržel se zamítnuto 156 pro, proti, zdržel se zamítnuto 157 pro, proti, zdržel se přijato 158 pro, proti, zdržel se zamítnuto 159 pro, proti, zdržel se zamítnuto 160 pro, proti, zdržel se zamítnuto 161 a 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto 163 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 164 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 165 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 166 pro, eh, se, se 167 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 168, 169 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 171 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 172, 173 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 174 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 175 společně se 181 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, přijato 30 pro, proti, zdržel se, přijato 184 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 186 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 188 pro, proti, zdržel se, proti, pardon, zdržel se, Zamítnuto. Kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Děkuji vám za ten návrh. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. dva pro, proti, zdržel se zamítnuto 193 pro, proti, zdržel se zamítnuto 194 pro, proti, zdržel se přijato 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se přijato 196 pro, proti, zdržel se zamítnuto 197 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 33 a 34 pro, proti, zdržel se, přijato. Tady to odpada 35, 36, 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasovali jsme o 38. Tady došlo k nějakému zmatení, praví paní předsedkyně. Ano, já jsem viděla SAD, že hlasovali proti. Takže žádost je 38 pro, Proti. Zdržel se zamítnuto. Z různých důvodů. 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se přijato. 42, 205 pro, proti Co EPP k tomuto návrhu? Ještě jednou opakuji 42, 205 pro proti. Neukazujete, nezdvíháte dostatečně ruce, takže já jsem neviděla vaše ruce. 42, 205, kdo pro? Výborně. Přijato. 206 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 207 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 208 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 209 pro, proti, zdržel se zamítnuto, blok 211, 213, 214, 215 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 210 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 43 pro, a 212 proti, zdržel se přijato. 216 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 217 a 219 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 a 218 pro, proti, zdržel se přijato. 226 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 226, zvějte ruce pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, přijato. Blok od 229 až 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdržel se. No, to je tak trochu matoucí. Jedna pro, proti, zdržel se. Kontrola. No. K jedničce zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, kontrola 55. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 56. Zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 57 pro, proti, zdržel se přijato. 61 pro. Ano, protože dvojka odpadla. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60 pro, 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se přijato, 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 66 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 3 pro, proti, zdržel se přijato, zhodné 74 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se kontrola osmičky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 76 pro, proti, zdržel se. Kontrola 76. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. To bylo skutečně matoucí. Bylo to přijato velkou většinou. Ale Prostě mě to máte, jak zvedáte ruce. Ale to se hod stává. A teď 77 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 83 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 84 pro, proti, zdržel se přijato, 85 pro, proti, zdržel se kontrol 85. -ky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 86 pro proti, zdržel se přijato 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto 89 pro, proti, zdržel se přijato 90 pro, proti, zdržel se přijato 91 pro, proti, zdržel se zamítnuto 92 pro, proti, zdržel se zamítnuto 93 pro proti, zdržel se zamítnuto, 94 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 95 pro, proti, zdržel se Takže znovu, jakýže to byl návrh, praví paní předsedkyně 95 pro. Proti? Kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 96 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Very good. Thank you very much. Výborně a děkuji vám. Další. Hlasujeme nyní o monitorování aplikace práva EU 2016, iniciativní zpráva, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro,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 in favor, against, abstentions rejected. 31 in favor, against, abstentions rejected. 32 in favor, against, abstentions rejected. 33 in favor, against, abstentions adopted. 34 in favor, against, abstentions. Prověříme 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 40 pro, proti, zdrželi 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. And it is closed. Končíme a je to zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamít. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 54. Zahajuji hlasování a Končím hlasování. A je to schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, ne, 60 pro, proti, zdrželi se, prověříme 60. Zahajuji hlasování. No. Končím hlasování a bylo to schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se schváleno, 70 pro, proti, zdrželi se schváleno, 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se Kdo je pro tři? Proti? Prověříme. And it's closed. Končím. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9 pro? Proti? zdrželi se. Schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8, ne, nikoliv, až 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno. A tím jsme dospěli k závěru hlasování a nyní následuje výměna názorů. A nyní uvidíme, pane Eichaute jak to dopadne s účetním dvorem. A sice o greeningu společné zemědělské politiky. Uh, uh, Vážení kolegové, prosím, abyste opět zaujali svá místa a budeme pokračovat v naší práci. Máme nyní výměnu názoru s Evropským účetním dvorem o zvláštní zprávě Eh, programování eh, rozvoje venkova a eh, zvláštní zprávu o greeningu společné zemědělské politiky. Jedná se o výměnu názorů s účetním dvorem. Zástupce účetního dvora jsme přizvali ke společné diskusi. Máme tady také členy, zástupce eh, účetního dvora, kteří jsou příslušní pro tuto oblast. Je to pan Samuel eh, Jereb, který má na starosti greening a pak eh, pana Januše Vojčechovského, který má na starosti program rozvoje venkova. Začnu napřed panem Jerabem a e, požádala bych ho, aby se ujal slova. Vítejte. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Děkuji vám za příležitost e, představit vám hlavní zjištění a závěry e, mimořádné zprávy Greening, komplexnější systém podpory příjmu. Greening byl zaveden v roce 2013 v rámci reformy společné zemědělské politiky jako nový způsob přímých plateb farmářům. Eh, Cílem mm, bylo najít mechanismus odměňování zemědělců za eh, veřejné statky, které poskytují. Evropská unie vynakládá eh, ročně 12 miliard eur na greening, což představuje 30 zemědělské politiky, tedy přímých plateb společné zemědělské politiky a téměř 8 celého rozpočtu EU. Evropské unie. Farmáři obdrželi první platby na greening v roce 2016 a e, e, naším hlavním závěrem e, z auditu je, že greening, tak jak je v současné době implementován, je nepravděpodobně nebo pravděpodobně nepodporuje významně environmentální a klimatickou výkonnost společné zemědělské politiky. V důsledku eh, rozsáhlých výjimek většina farmářů, 65 eh, mohou profitovat ze zelených eh, plateb, aniž by podléhali jakýmkoliv ehm, povinnostem greeningu. Výsledkem je, že greening vede k pozitivním změnám farmářských ehm, praktik velmi omezeně. Pouze na 5 ehm, zemědělské půdy EU. Eh, chtěl bych se nyní vyjádřit k řadě respektive k číselnému údaju, kterou komise používá jako indikátor výsledku, totiž 73 ormné půdy eh, má při nejmenším tedy závazek greeningu, i když Eh, je farma povinována dodržovat diverzifikaci eh, obilovin a měnit plodiny na jednom hektaru ze 100. Eh, komise započítává do tohoto čísla všech 100 hektarů. Celá rozloha eh, zemědělského holdingu eh, se započítává do tohoto indikátoru, i když nedošlo k žádné změně farmářské eh, praxe na celé farmě. Tento ukazatel se nezmění, ani když závazky v rámci greeningu by se zásadně změnily. Komise eh, zatím ještě eh, nestanovila konkrétní cíle anebo jinak specif, jiné specifikace, co by eh, greening měl zajistit z hlediska životního prostředí anebo klimatu. Dopady na životní prostředí a klima z hlediska greeningu souvisí s tematickou strategii ochrany půdy a kvality půdy Evropské unie a dále eh, klimatický a energetický balíček Evropské unie na rok 2020 a eh, rámec eh, klimatu a energetiky eh, na rok 2030. Ale aniž bychom stanovili eh, konkrétní eh, cíle společné zemědělské politiky, nemůžeme nalézt rozsáhlý, respektive komplexní přístup k celkovým strategiím diskuse o greeningu by se neměla týkat otázky, zdali greening měl podpořit environmentální výkonnost anebo zpomalit úpadek ekonomických a environmentálních indikátorů. Eh, platby za greening činí asi 80 eur na hektar, zatímco Evropská komise v hodnocení dopadu odhadla, že průměrné náklady na aplikaci těchto opatření eh, by ušetřili eh, méně Zelené platby zůstávají tedy pouze určitou podporou příjmu. limitace designu eh, redukují eh, účinnost eh, tří praktik greeningu. Diverzifikace plodin neposkytla plné environmentální výhody. Environmentálně souchoulostivé louky a pastviny jsou eh, stále ještě mimo rozsah Natury 2000 a převaha produktivních typů EFA kombinovaných s nedostatkem eh, smysluplných požadavků eh, je má omezený dopad na biodiverzitu. Greening také signif- přidává značnou komplexnost a komplikovanost společné zemědělské politiky. Vlastně jediné významné rozdíly eh, vzájemné podmíněnosti spočívají v tom, eh, že eh, platby za porušení předpisů by byly značně vyšší. Členské státy nevyužily flexibilitu při implementaci greeningu místo toho se snaží uplatňovat greening tak, aby to minimalizovalo zátěž pro ně a pro jejich farmy. Na základě těchto zjištění předkládáme následující doporučení pro reformu společné zemědělské politiky. Komise by měla vyvinout kompletní intervenční logiku na příspěvky společné zemědělské politiky na ekologické a klimatické cíle EU a navíc. Vzhledem k tomu, že farmáři mají přístup k platbám PAP pouze, když dodržují základní environmentální normy a greening. A speciální, speciálně lokální environmentální a klimatické potřeby mohou být řešeny pouze silnějšími um, programovanými akcemi a členské státy by měly mm, dokázat před implementací, že eh, Obce, které si vybrali, jsou účinné a účelné z hlediska dosahování politických cílů. Závěrem bych chtěl eh, říci, že jsme zjistili, že eh, změny v poslední eh, legislativě Omnibus určitě zajistí určité zlepšení, proto je vítáme. Ale hlavní problémy týkající se zjednodušení a lepší výkonnosti greeningu stále ještě přetrvávají a musí být vyřešeny v rámci příštího víceletého finančního právního rámce. Děkuji vám za pozornost a rád zodpovím na vaše otázky. Děkuji a nyní má slovo pan Vojčechovský. Of his report. Thank you very much, uh, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, vážení uh, evropští poslanci. Chtěl bych vám nejprve poděkovat za pozvání a za příležitost představit naši zvláštní zprávu označenou eh, programování venkovského rozvoje, menší komplexita a větší zaměření na výsledky. Já vám děkuji za tuto příležitost, protože Eh, toto nejsou závěry pouze z této zprávy, ale i z mnoha dalších zpráv. Je zřejmé, že potřebujeme větší synergii mezi politikou v oblasti agri a dalšími politikami, eh, environmentální politikou. A já vám velmi děkuji za to, že váš výbor projevuje takový zájem naší zprávě. Chtěl bych vám eh, stručně představit naši prezentaci. Nejprve tedy nedostatky ehm, v tomto programu. Tady vidíme výdaje na venkovský rozvoj. A na tento program je to 100 miliard euro za sedm let během té sedmileté finanční perspektivy. A zde znázorňujeme části společné zemědělské politiky, a vydali jsme 58 miliard euro ročně, asi 40 miliard na přímé platby, 14 miliard na rozvoj venkova a 4 miliardy na tržní opatření, na tržní nástroje. Na dalším obrázku vidíme hlavní e, příjemce mezi členskými státy. Všechny členské státy se samozřejmě účastní eh, fondu na venkovský rozvoj. Hlavními příjemci je Francie, Itálie, Německo a Polsko. A tady na této mapě vidíme členské státy a jejich programy venkovského rozvoje. Ehm, tady máme ty členské státy, kde to již probíhá, protože v některých členských státech se to organizuje na státní úrovni a někde na regionální úrovni. A proto jsme přeskoumali 12 ze 118 RDP, protože celkově máme 118 těchto politik eh, venkovského rozvoje v 28 členských státech. Na co se audit zaměřoval? Eh, my jsme tady měli několik auditních otázek. První, zda záměření na výkon je odražen v legislativním rámci. Za druhé, eh, mohou RDP přispět k lepším výsledkům a jaký byl eh, management procesu programování z evropské strany. A obecné závěry naší zprávy jsou následující. RDP jsou příliš obecné, příliš zlouhavé a komplexní. Proces programování byl příliš zlouhavý a RDP byly nedostatečně zaměřené na výsledky. Nyní velmi stručně, co znamená, že tyto politiky byly příliš obecné. Tady vidíme několik příkladů těchto politik v Rumunsku, Polsku a Irsku. A jsou to příklady eh, těch potřeb, které byly příliš obecně nadefinovány, příliš obecně popsány. Dalším závěrem je, že RDP jsou příliš eh, zdlouhavými a složitými dokumenty. Tady na tomto snímku vidíme, jak eh, tlusté tyto spisy jsou a ve finančním období 2007 až 2014 průměrný eh, rozsah RDP činil 459 eh, asi stran nebo obrázků a v tom dalším období to bylo asi 781 takových eh, obrázků, pardon, stran jsem chtěl si samozřejmě, říká řečník. Takže a, a pak, pak, pak to bylo více než tisíc stran. Vyvozujeme z toho, že Evropská komise toho po členských státech požaduje příliš. Stejně tak jako po regionech, které připravují tyto programy. K dispozici je celá řada zajímavých dat, zajímavých z akademického pohledu. Je to velmi užitečné třeba pro akademické diskuze, ale e, ne pro farmáře. E, na ty je to příliš složité. Není jim to jasné. To je velmi důležité a proto doporučujeme, aby se tento postup změnil a aby se nepožadovalo tolik podrobností tolik eh, věcí. Dalším závěrem je, že proces programování byl příliš dlouhý. Průměrná doba činila asi jeden rok, více než 11 měsíců. Tady vidíme průměrnou délku procesu programování. od eh, předložení eh, dopisu o pozorování až po závěrečné schválení ze strany komise. Důsledkem Důsledkem je to, co vidíme na dalším snímku. Vidíme, že došlo ke spoštění procesu provádění v období 2004, 2007 až 2014. Ty postup, ten postup, který začal v roce 2004, tehdy přišel první eh, návrh komise uprostřed roku 2004 a vše skončilo před počátkem finanční perspektivy ke konci roku 2006 a v dalším programovém období se to celé ještě protáhlo. První návrh komise přišel v říjnu 2011 a nařízení, prováděcí nařízení skončilo uprostřed července 2014. K čemu to vede? Ve finančním období 2007 až 2014 koncem roku 2010 po čtyřletém provádění Mm, této RDP. Absorpce činila 29 Během dalšího finančního období, což je to současné období 2014 eh, až 2020, koncem roku 2017 po čtyřech letech od počátku až ke konci tohoto období absorpce činila pouze 21 A na dalším snímku naleznete míru absorpce, míru čerpání eh, pro období 2007 až 2013 Předtím jsem hovořil o tom, že průměrně eh, ta míra čerpání činila 29% a tady máme dva státy s eh, větší mírou čerpání než je 50%, to bylo Irsko a Lucembursko, ty jsou v čele, ale nebyly tady žádné členské státy, které by měly míru eh, čerpání nižší než 15%, to bylo v tom minulém období a v tom stávajícím finančním období se ta situace zhoršila. Průměrná míra čerpání činí 21% a lídrem je Finsko 43% eh, a Irsko 38%. Eh, nikdo nepřekročil míru 50%. A je tady šest členských států, které mají eh, míru čerpání menší než je, 12, než je 15%. Takže to je velmi znepokojivá situace. A dalším závěrem auditu je, že eh, příspěvek jednotlivých eh, politik RTP k cílům Evropy 2020 eh, bude těžké posoudit, zejména pokud jde o cíle, které jsou relevantní pro environmentální rozměr rozvoje venkova, pokud jde o přesun k nízkouhlíkovému hospodářství eh, nebo podpora opatření proti klimatickým změnám eh, a potom eh, také podpora efektivního nakládání se zdroje. Naše doporučení pro Evropskou komisi je, aby byla vylepšena konzistentnost mezi politikami a dalšími strategickými dokumenty, které eh, měří eh, a vyhodnocují eh, příslušné indikátory. Je potřeba zjednodušit obsah těchto politik a také snížit počet požadavků. Doporučujeme komisi aby své legislativní eh, návrhy pro politiku rozvoje venkova po roce 2020 eh, připravila včas, tak aby bylo možné eh, umožnit schválení ještě před zahájením dalšího programového období. Nyní dovolte prosím, abych se ještě chvíli věnoval obecným poznámkám k problémům v oblasti zemědělství podle mého názoru jsou to velmi důležité věci. A ono to samozřejmě zachází za působnost vašeho výboru Envy, ale chtěl bych přesto upozornit na to, že no, ve zprávě mého kolegy eh, tam bych rád ještě doplnil nějaké další informace, kde existují velmi důležitá data o tom, že v posledním desetiletí oblast Eh, půdy, která byla deklarovaná v rámci zemědělské politiky, se, že se to snížilo ze 164 milionů eh, hektarů eh, na 145 milionů hektarů, takže jsme ztratili 19 milionů hektarů. A Během sedmi let se z těch tří, tří milionů pardon, že se to ztrácí, eh, ztrácíme tisíc malých farem denně. Přišli jsme o tři miliony farem. To je, to je v, de- v delším časovém období, takže to je opravdu velmi vysoké tempo uh, zanikání farem. Je to samozřejmě uh, navázáno na stárnutí populace farmářů v Evropské unii a my to můžeme vidět na tomto snímku. Uh, průměrná účast té generace, která je definována jako mladá, to znamená, že jsou to lidé, eh, kteří nedosáhli 45 let a eh, tady ve společnosti jich je 40 eh, Tedy obecně je to 50 a v zemědělství je podíl těchto lidí pouze 20%. To tedy znamená, že 80% farmářů je starší 45 let, takže eh, a, a, je, a jedna třetina je starší 65 let, takže to znamená velký problém pro budoucnost eh, společné zemědělské politiky. A možná, že to je informace o věkové struktuře ve všech členských státech. My to předkládáme v naší zprávě o mladých e, e, farmářích. E, je to zpráva 10 z roku 2017 a pak je tady ještě jedna velmi zásadní informace pro váš výbor. My jsme tato data představili v našem novém dokumentu společný zemědělský eh, briefingový dokument, který byl minulý týden představen našim kolegou Charles Figueredo na výboru KONT. A tam velmi často slýcháme, že eh, evropský zemědělský sektor a zemědělská produkce je ve velmi dobré kondici, protože Evropská unie je neto vývozcem zemědělských produktů. A to je samozřejmě pravda. Ano, eh, Evropská unie skutečně je eh, čistým vývozcem, vyvážíme více zemědělských eh, potravinářských produktů, více než dovážíme, ale pokud se podíváme na eh, zelenou část tohoto grafu, tady vidíme komodity a, a další produkty, nespracované primární produkty, nespracované potraviny, tak tady jsme čistými dovozci. Není to zase takový úspěch, je tady zatím velký problém. Tato část eh, evropské zemědělsko-potravinářské produkce závisí do značné míry na dovozu a nevychází to z naší vlastní produkce, takže to je něco, k čemu bychom rozhodně měli přihlédnout. Až se bude připravovat eh, budoucí eh, společná zemědělská politika a ještě dovolte poslední poznámky. Ten problém, na který upozorňujeme v našich zprávách, zejména eh, v tom eh, briefingovém dokumentu, který vám brzy předložíme, je, že potřebujeme dlouhodobou vizi evropské zemědělské politiky a její budoucnosti. Eh, sedm let není dostatečně dlouhý horizont na plánování dobré zemědělské politiky. Potřebujeme vizi. Kolik farmářů, jaká půda, kolik půdy, jaký typ zemědělství, malé farmy, eh, průmyslové farmy. Eh, to jsou otázky, kde jako auditor eh, tady se k tomu nemohu oficiálně vyjádřit, ale myslím si, že je velice důležité, abychom měli dlouhodobou vizi pro evropskou zemědělskou politiku do budoucnosti. Děkuji. Thank you both for your presentation. Děkuji vám mnohokrát za vaši velice zajímavou prezentaci a teď eh, dávám slovo kolegům, kteří by se rádi k tomu vyjádřili. Vidím již paní Ayuso a další. Paní Ayuso, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice děkuji také dvěma řečníkům. Eh, účetní dvůr provádí analýzu týkající se čísel, tak jak to přísluší účetnímu dvoru. A protože 61% farmářů není nějakým způsobem dotčeno greeningu, ale co se týče půdy, 75% půdy je pokryta tímto opatřením a jak Evropská komise eh, konstatuje také ve svém podkladu, eh, hraje greening eh, významnou roli jako brzda intenzifikace zemědělství a o to se právě jedná protože Eh, znamená to, tady je prostě farmář chce vždycky produkovat víc, stejně jakýkoliv jiný podnikatel. To znamená, že to vede k identifikaci zemědělství, ale to jde proti zemědělství jako takového, že? Protože tady není jenom účel produktivity. A co ve zprávě se také kritizuje, že tady jsou přímé platby ekologizaci a ty, že e, jsou 30% a 30% přímé platby e, ale nikdy se prostě nepředpokládalo, že by to měla pomoc jaksi rentě, e, protože zemědělci musí realizovat celou sérii prací a nezaobírat se excesivní produkcí a to je dává do horších podmínek s jejich konkurenty ze zemí eh, mimo Evropskou unii. A proto tyto přímé pomoci, které jdou z Fondu pro evropský venkovský rozvoj, jsou nezbytné Eh, protože farmáři u nás nehospodaří stejně jako farmáři mimo země Evropské unii. A potom tady kondicionalita, co se týče ekologizace, je tady třeba vyvinout dodatečné snahy ještě dodatečně k ekokondicionalitou Eh, aby prostě farmáři mohli obstát vůči konkurenci z mimo evropských zemí. A v příští reformě společné zemědělské politiky bude nezbytné, eh, abychom pomohli zemědělství v rámci zohlednění eh, faktoru ochrany životního prostředí. A to je přesně cílem těchto opatření nad rámec těch čísel, které samozřejmě eh, účetní dvůr musí analyzovat. Děkuji vám mnohokrát. Pan Gebrande. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval účetnímu dvoru za jejich prezentace a za tyto dvě zprávy, nejenom za tyto dvě zprávy, ale rovněž také za tu zprávu, která byla zveřejněna minulý týden v souvislosti se SZP Hmm, a eh, tady je také devastující zpráva, že vlastně celá architektura SZP není v souladu s původními cíly. A také bych rád poděkoval účetnímu dvoru za to, že tentokrát skutečně zavčas přišli s jejich analýzou, protože minule, když jsme se snažili reformovat SZP, většina zpráv účetního dvora přišla až po tom procesu rozhodování v parlamentu a radě. Za to tedy mnohokrát děkuji. Pro mě je to zpráva, to poselství naprosto jasné. Máme eh, opatření v oblasti greeningu, máme celou řadu environmentálních cílů v souvislosti s penězi, s veřejnými penězi, které vydáváme, ale zdá se, že tady chybí koordinace mezi cíly a vydanými penězi. A to eh, v, tedy podle mého je vlastně klíčový závěr po té zprávě účetního dvora. Já jsem prošel všemi připomínkami komise, které komise dodala k oběma těmto zprávám, ale to vlastně nejsou žádné připomínky či komentáře, protože oni říkají, že vlastně se k tomu vyjádří až ve svých finálních návrzích týkající se budoucí SZP. A to mi připomíná vlastně tu minulou dobu, kdy komise vlastně nenaslouchala řádně těm skutečnostem, které, na které Evropský účetní dvor upozorňoval. Pro mě politika je velice snadná. Máte cíl, najdete na ně peníze a vydáte ty peníze pro uskutečnění těchto cílů. A když dospějete k závěru, že eh, pro ty, za ty peníze se neuskutečnil ten cíl, no tak změníte svou politiku. A, a k, této, k tomuto závěru nikdy nedošlo. My tady prostě utrácíme miliardy, miliardy a miliardy eh, na greening se SZP z, bez jakéhokoliv výsledku. A já bych rád povzbudil účetní dvůr, aby byli skutečně přísní ve svých stanoviscích a aby se snažili zajistit, aby jejich zpráva byla skutečně vyslyšena. Eh, nejenom v budově Berlamonu, čili nejenom na úrovni Evropské unie na radě, ale také v příslušných eh, grémích jednotlivých národních států a v národních parlamentech. Eh, protože tady vidím spíš business as usual a fokus na statut quo, než aby se skutečně analyzovala fakta. A to je, domnívám se, nejvýznamnější závěr. Za to vám velice děkuji a rád bych se zeptal paní předsedkyně, zda by bylo možné získat nějakou reakci komise, než přijdou eh, s těmi návrhy na budoucí SZP, aby nás detailněji seznámili se závěry, které učinili na základě zpráv účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Paní Šerpirik. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já tady slyším Nizozemsku eh, jiné eh, o, o, hlasy. Eh, přece když se jedná o politiku a peníze, politika musí být proveditelná. A tudíž bych ráda konstatovala, že eh, účetní dvor řekl, že takto také není možné dělat. Podívejme se na Nizozemsko s celou řadou mladých farmářů, eh, kteří nemohou řádně hospodařit, protože Mm, nemají pořádnou farmu, protože jim jsou předkládána neustále nová čísla. Oni neví, jak tedy v podstatě investovat. A farmář je rovněž podnikatelem. A jak se má organizovat, podle jakého pilíře, podle toho, kde, co se, jak se, co měří. A proto tyto zemědělci vždyť jsou také manažery venkovského prostoru. A e, ta čísla v praxi málo kdy spolu souvisí. Když se podívám na půdu, vodu, vzduch, za zohlednění klimatické dohody v poslední době stále hovoříme o nových a nových tématech, jako snížení emisí CO2 a tak dále, no tak přeci Otázka pro komisi má znít, zda by teď každá země neměla mít svůj vlastní plán a své vlastní cíle, definovat své vlastní cíle, protože tady sedíme na faktech, na číslech, ale mně se jedná o to, aby mladí farmáři měli i nadále šanci hospodařit anebo zahájit hospodaření a aby to nebylo přenecháno jenom takovému tomu velkému agrobiznesu. Přece to nemusí probíhat tak, aby konec konců agrobiznis z toho profitoval ze společné SZP, nikoliv mladí farmáři. Thank you very much, Mr. Des. Děkuji mnohokrát, pan Des. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za obě přednášky. Mm, eh, chci také poděkovat kolegovi Vojčevskému. Eh, Těší mě, že dostáváme tak věcné zprávy, ale přesto bych rád ještě poznamenal, že jsem ještě nikdy za těch 14 let, kdy jsem v parlamentu, neměl před sebou tak špatnou nevěcnou zprávu Evropského účetní dvora. Za prvé, co do času, e, v roce 2016 není možné ještě hodnotit, jak úspěšný byl Greening. 2014 bylo přechodným rokem, 2015 členské státy teprve v polovině roku byly konfrontovány s předpisy. Celá řada členských států ani v roce 2016 nezačaly s implementací, proto nemůžu hodnotit, jak úspěšný byl screening v roce 2016. Tady prostě ten timing je naprosto nesprávný a když se čtu ty zprávy, já jsem ji pročítal dvakrát, eh, tak vidím, že účetní dovůr jak si výjímá zemědělce. My máme přece politickou vůli vyjmout nějaké zásadní podmí, ty velké podniky a zabránit velké ke zbytečné administrativě, eh, osvobodit ty malé biofarmy od, eh, těch, od té komplexnosti předpisů. Chtěli jsme vyjmout eh, zele, louky a pastviny. A prostě je přímo byrok, je pr- příliš byrokratické do tohoto zahrnovat i ty malé farmáře. Vůbec nebylo například hodnocena, že tady jsou také meziplodiny a že tyto meziplodiny zůstávají stát v zimě a tím pádem přispívají také eh, k opatřením proti erozi půdy. Mm, potom eh, ochrana na 42 hektary. Tady máme mezi plodiny, eh, které ještě jsou vyňaty, které prostě ještě, protože se ještě nemůže zorávat. A to všechno nebylo eh, zhodnoceno v této zpráce. Zprávě, promiňte. A potom účetní dvůr konstatuje, že parlament rozhodl něco jiného, než to, co navrhla komise. No tak okamžik. Není úlohou účetního dvora hodnotit, co my tady rozhodujeme. Účetní dvor musí akceptovat, co toto gremio se 751 poslanci rozhodlo. A to mě tedy rozhodně ne, nezajímá, co navrhla komise. A to by nemělo tedy zajímat ani účetní dvůr. Eh tady není na účetní dvoru kritizovat, eh, co děláme, ale musí respektovat naše vůli. Eh, také postrádám ve zprávě, že se kritizuje, že členské státy eh, nechrání příliš ekologické aspekty. Máme tady například květiny, které by bývaly ekologické a příznivé pro životní prostředí, nebyly zohledněny. To se úplně vynechalo. prostě také nebylo zohledněno, jak rozdílně probíhá greening u mladých farmářů a jak ho akceptují. Někteří mladí zemědělci dostávají 600 eur z prvního pilíře, to znamená 30 greeningu, to je 180 euro, ale ve stejné zemi dostávají farmáři jenom 60 euro na hektar a proto 30% je 18 euro. No a to vůbec té zprávě účetního dvoru nestojí. To znamená, jedna země se svými předpisy dává 18 euro, a druhá země 60 euro. No to bych tedy požádal, aby tato práce byla masivně přepracována. Eh, pro mě tato zpráva není použitelná. Thank you, Mr. Des. No... Děkuji, pane Desi. A nyní má slovo pan Heusling. Já eh, děkuji účetnímu dvoru za obě zprávy. Myslím, že jste nadnesli řadu bodů, které skutečně snesou kritiku, jednak ke greeningu. Měli jsme o tom rozpravu v zemědělském výboru. Nezdílím tu ostrou kritiku Alberta Dese, protože myslím, že lze už po této době eh, hodnotit, že, lze, že te, zde je příliš mnoho výjimečných skutečností. Eh, nevím, proč eh, v tom základním přístupu komise je nutno určitou plochu kde je nutno určitou plochu přenechat eh, nebo výmout, proč se to eh, se rozmělnilo tolika výjimkami. Meziplodina je zcela eh, normální postup každého zemědělce, proč, proč to musí Evropská unie předepisovat. Jde prostě o to, část plochy, jak to očekáváme u mnoha zemí, vyňali z hospodaření. Ten dlouhý boj o pětiprocentní plochu rozlohy Eh, to nikdo nepochopil a komise to skorigovala teprve dodatečně. Já vím, že to je nejenom věcí parlamentu, ale i členské státy. Vlastně tu, to základní poselství greeningu natolik rozmělnili, že v zásadě eh, z toho nic nezbylo. A proto také Sdílím eh, pohled účetního dvora, že ztráta eh, biodiverzity, což prokazují eh, všechny studie, nebyla pozastavena. Nadále se využívá více a více chemie. A proto otázka na účetní dvůr. Považujete stávající návrhy komisaře Hogna přenést opět odpovědnost na členské státy a také eh, plány a hodnotit to dodatečně za správný postoj? Neměl by se zachovat stávající přístup, totiž, že my to budeme určovat a ne členské státy, co se má z penězí stát? já skutečně dávám v mnoha bodech účetnímu dvoru za pravdu. A pokud dodatečně řekneme, veřejné peníze za veřejnou službu, pak zatím musí i něco stát, musí z toho vzejít skutečně užitek pro životní prostředí, pro vodu. Dále k eh, zprávě o rozvoji venkova sdílím eh, sdělení pana Vočechovského, že je tady přílišná byrokratická zátěž, že mnozí už se ani neodvažují podat žádost kvůli eh, množství byrokracie, která s tím jde ruku v ruce. Tady se nutně musí něco stát, ale že se to časem ještě zhoršilo, Ehm, ehm, na to ukazuje tendence, která je skutečně zničující a která také tu hodnotu druhého pilíře, eh, který si všichni váží, eh, spochybňuje, když eh, je to obtěžkáno tolika byrokracií. Takže v čem jsou ale konkrétní návrhy? Jak to lze změnit? Cíl je jasný, eh, nové nastartování všech programů a eh, musíme mít také právní jistotu u žadatelů a také pro zprávu. Tady musím, myslím, eh, je co zlepšovat, abychom také zlepšovali programování. A pak ještě dvě konkrétní otázky na pana Vončichovského. Vy jste řekl, že 19 milionů hektarů půdy se ztratilo. Máte konkrétní čísla? proč je tomu tak, je ta půda e, zastavěna nebo čím se to stalo. A pak otázka týkající se starších zemědělců. My všichni jsme se snažili v e, posledním společné zemědělské politice omlazovat zemědělce, ale musím říci, pokud e, příjem zemědělců bude nadále zaostávat za příjmem v ostatních oborech, pokud to finančními dotacemi ze společné zemědělské politiky nebudeme schopni eh, korigovat, tak se to nezlepší, protože prostě příjmová perspektiva v zemědělství je stále tak nízká. A lze to nějak změnit eh, stávajícími programy společné zemědělské politiky? Myslím, že ne. A to je právě ta tragédie, že zemědělci jsou čím dále tím závislejší na platbách společné zemědělské politiky. Právě ti, kteří před lety žádné peníze nedostávali. Například um, výrobci nebo producenti mléka, ti jsou nyní nyní zcela závislí na platbách zemědělské politiky a to je nedobrá tendence. Musíme něco nutně udělat. Zemědělci přece musí eh, vyžít ze svých příjmů, to znamená ceny musí být pravdivé, obrážet realitu. Děkuji. Děkuji vám. Já se domnívám, že každé hodnocení nebo posuzování, co čehokoliv, je založeno na mnoha různých faktorech a kritériích, které lze akceptovat nebo odmítnout. Ale já si myslím, že ve výboru Envy bychom měli eh, říci jedno, totiž že v zemědělství jde o produkci potravin, ale také o něco jiného. Má ještě jiné funkce a poskytuje jiné služby. Zemědělství je odpovědné za vytváření a zachovávání našich sdílených zdrojů, například životního prostředí, to znamená greening, má podpořit eh, tyto naše sdílené společné zdroje spatřujeme určité tendence, které jsou nedobré. Máme řadu ukazatelů, které vypovídají například o e, klesajících počtech ptactva. To by mělo být zahrnuto e, ještě do zprávy. A také bych chtěl abychom si uvědomili multifunkční charakter zemědělství protože díky tomu zemědělství vytváří veřejné statky a tyto by měly být adekvátně oceněny. Pokud očekáváme, že zemědělství bude nadále produkovat tyto statky, tak my musíme být schopni provádět finanční transfery ku prospěchu zemědělství a zemědělců. Samozřejmě, že to není ani snadné, ani to nebude snadno eh, akceptované všemi zúčastněnými stranami, ale prosím, mějme na zřeteli, že jsme eh, měli podpory založené na eh, cenách, tedy podporu cen. A nyní máme podporu eh, příjmů a tím chceme stimulovat, aby došlo k určitým změnám v zemědělství. Buď tedy podporujeme farmáře, anebo jim platíme za poskytování určitých veřejných statků v roce 1996 vzniklo prohlášení a pak v roce 2016 další prohlášení o multifunkčním charakteru zemědělství, eh, což bylo vstaženo k místu bydliště, k eh, tvorbě a ochraně životního prostředí k uchovávání kulturního dědictví ať už materiálního nebo duchovního. Všechny tyto aspekty by měly být zdůrazněny. Z hlediska našeho výboru jsou to aspekty, které bychom skutečně měli e, ještě více zdůraznit. Myslím, že tyto funkce nejsou dostatečně shodnocené. Neplatíme za ně dost a to také eh, stvrzují eh, vědecké výzkumy. naše eh, dotace zemědělství nejsou tak vysoké. Sice kompenzují určité výdaje farmářům, ehm, například na zachování a ochranu životního prostředí, ale nedost. A ještě další poznámka transfery získává nejenom evropské zemědělství výměnou, výměnou za určité služby. Globalizace na tom nic nezměnila. Například v Brazílii eh, existuje dobře eh, rozvinuté zemědělství a Brazílie také provádí finanční transfery do zemědělství. Chceme-li zachovat naše zemědělství, tak eh, je musíme nadále podporovat. A také bychom eh, měli vytvořit ještě lepší soulad mezi zajištěním eh, slušných příjmů zemědělcům a uspůsobení zemědělců nebo umožnění zemědělcům další práci a další poskytování statků. Děkuji. Děkuji vám. Je zde ještě někdo, kdo se chce vyjádřit? Pokud nikoli, tak vracím slovo našim zpravodajům, pan Jereb. Děkuji. Děkuji za všechny tyto otázky. Začal bych tím, co říkal pan Gerbrandy. Eh, říkal, že není eh, korelace mezi cíly a vydanými prostředky. To je pravda do jisté míry, ale to, co jsme zjistili, je, že nejsou cíle. A když nejsou cíle, tak nemůžete mít eh, intervenční logiku nemůžete mít indikátory, nemůžete vybírat opatření a nemůžete definovat, kolik peněz je zapotřebí na financování těchto opatření. A to je ten největší problém, který jsme odkryli v auditu. Nevíme, eh, kolik se má přispívat na biodiverzitu, na, potrav, na kvalitu potravin a na emise skleníkových plynů. A to je pro nás ten hlavní problém, protože když nemáte žádné východisko, když nevíte, co mělo být nějakou politikou dosaženo, tak jak potom můžete uh, vybírat ta opatření a rozhodovat o tom, jaké prostředky budou vynaloženy. A proto jsme během našeho auditu s komisí diskutovali hlavně o tom, co znamená, že by SZP měla vylepšit environmentální výkonnost a klimatickou výkonnost. Znamená to, že máme vylepšit naše indikátory a nebo snížit Eh, zhoršování se těchto environmentálních indikátorů. A to není jasné. A to je hlavní sdělení toho auditu. Když se vrátíme k otázkám, které eh, položila paní Ajuzo, tak vše, co jste říkala, je pravdivé, eh, pokud jde o SZP. Ale poté se opět musíme podívat na cíle a od cílu se dostat k opatřením. Pokud tady zmíníme pouze EFA, a o tom jste mluvili mnozí z vás, tak my jsme v té naší zprávě uvedli, že zemědělci již v průměru zdvojnásobili EFA eh, e oproti tomu, co požadoval greening. Není to greening, kdo eh, tady eh, ovlivňuje lepší efektivitu v oblasti životního prostředí, protože ty farmáři velmi často již tyto věci vylepšili Eh, ještě před opatřením Evropské unie. Chceme Chceme-li vyhodnotit greening, tak musíme říci, jaká změna je od něj očekávána. Eh, jestli ta změna, která se stane, je eh, z důvodu greeningu anebo nějakých dobrovolných opatření ze strany farmářů, kteří si některé věci lépe uvědomují, lépe chápají požadavky životního prostředí. Potom tady byla celá řada otázek od pana Dese. Já bych eh, vám rád poděkoval, pane Des, za všechny otázky, který, které jste nám zaslal. Eh, my se na to připravujeme, brzy vám zašleme odpovědi a eh, věřte, že tím velmi vyjasníme vnímání naší zprávy, protože my vycházíme z mezinárodních standardů, snažíme se zhodnotit, co má greening dosáhnout. Nekritizujeme to, co dělají farmáři. A já bych se velmi e, stručně pokusil odpovědět na vaše otázky. Podrobněji to dostanete e, v papírové podobě. Jak jsem říkal, pokud to o EFA, tak farmáři um, mají dobré výsledky. V průměru EFA se zdvojnásobili, než požadoval greening. A jak jsme již říkali, když se začalo, tak Eh, těch EFA, ta bylo o 30% více, než požadoval Greening, když už to začalo. A když tady hovoříme o roce 2016, tak eh, tam samozřejmě nemůžeme říci, že eh, ke konci roku 2016 ta politika dosáhla toho a toho, ale můžeme říci, že není něco pravděpodobného nebo je pravděpodobné, co se stane. A Eh, dokonce i pan Einstein uvedl, že není možné očekávat různé výsledky, eh, jiné výsledky, když neustále dokola děláte to samé. Když eh, něco nezměníte, tak nemůžete očekávat, že i když přijde greening, tak se ta situace změní. Potom bych chtěl zdůraznit, že my jsme se zabývali obdobím před omnibusem a těm změnám, ale i poté a tam eh, se předpokládalo, že ty eh, catch crops tam zůstanou po době 8 eh, týdnů a my jsme naše hodnocení <laughs> Takže tady mezi plodiny my vám tedy pak k tomu ještě něco dáme a vycházíme tam z určitých studií. Když se podíváte na tu eh, další tabulku, tak nizozemští eh, experti eh, tam také hovořili o těch meziplodinách a máme tady také další otázky. Otázku od pana Heuslinga. Co si myslíme o poskytování větší zodpovědnosti členským státům. Ono je samozřejmě na politiky, aby rozhodli, kdo bude nést větší zodpovědnost. Podle našeho názoru můžeme říci, že ten přístup může fungovat, ale zdůrazňujeme a proto naše doporučení pro členské státy uvádí, že členské státy eh, že tedy tam budou určitá opatření, která mohou dospět k výsledkům a to potom může přispět k dosažení celoevropského výsledku. A i kdyby komise řekla, že ano, členské státy mají větší zodpovědnost při výběru určitých opatření nebo určitých typů EFA, tak Přesto komise i nadále bude mít odpovědnost za kontrolu a za mm, tedy to definitivní schvalování těch národních eh, programů členských států. A tady by komise měla zajistit, že ta eh, vybraná opatření skutečně budou prospěšná pro životní prostředí a klima. A potom eh, tady máme ještě odpověď pro pana Gřiba. Vy jste říkal, že veřejné statky eh, si žádají veřejné podpory, já s tím souhlasím, ale tady jde o to, kolik prostředků by mělo být použito a kdo by měl ty prostředky obdržet. A to není otázka pro auditora. Eh, když eh, se budete držet intervenční logiky, tak musíte nejprve vycházet z cílu, pak definovat indikátory, vybrat opatření a poté definovat, kolik prostředků má být eh, vynaloženo. A my jako auditor pak můžeme prověřit, zda ty peníze půjdou na ta správná opatření a ta opatření povedou ke splnění cílů. To je role auditora a to je mé první doporučení, které s tím souvisí. Vyzýváme Evropskou komisi, aby tedy měla plnou intervenční logiku pro SSP, aby e, se tady nenaplňovaly cíle pouze ve smyslu produkování potravin, ale i e, pokud jde o e, klimatické funkce a funkce životního prostředí v souvislosti se zemědělstvím. Děkuji. Pan Vojčechovský má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych odpovídal ve své mateřštině, v polštině. Děkuji eh, za všechny dotazy a připomínky. Jsem velmi rád, že diskuze eh, pokročila tímto směrem protože se jasně poukázalo na to, že je velice důležité kombinovat společnou zemědělskou politiku s environmentálními cíly. Pan Kebrandy, pan Křip a další hovořili o multifunkční povaze zemědělství. Ano, tak to je. A dnes Eh, společně s kolegou jsme tady chtěli upozornit na jeden konkrétní problém, eh, který tady vnímáme. Pokud v budoucnosti SZP bude pouze pokračovat v té stávající situaci, tak bude stále obtížnější sladit společnou zemědělskou politikou s proenvironmentální politikou. Pokud zmizí všechny ty malé farmy, malé zemědělské podniky, tak to bude stále problematičtější. Bude těžší zajistit eh, cíle životního prostředí. A to jsme chtěli vyzdvihnout. Ale je samozřejmě na politicích, aby řekli, kolik farem si přejí mít v Evropské unii v roce 2030. Ne samozřejmě eh, příští nebo přes příští rok. Zamýšlíme se nad těmito otázkami. Máme dlouhodobou eh, klimatickou politiku a to je samozřejmě velice pozitivní. Je dobré, že tady máme eh, tady v této oblasti eh, dlouhodobé cíle, ale pokud jde o zemědělství, tak tady nemáme takové dlouhodobé cíle. Nevíme, kolik farem chceme, aby existovalo do roku 2050. A jak to je za deset let? Chceme mít 5 milionů farem, 15 milionů nebo méně. Neexistuje žádný politický dokument, který by eh, načrtl takovou vizi. Ale přitom je to potřebné. Čím eh, budou farmy větší, tak tím obtížnější bude sladit jejich cíle eh, s cíly ochrany životního prostředí. A malé farmy mizí. Zemědělci stárnou, nemají děti nebo potomky, kteří by chtěli pokračovat v jejich aktivitě. A ten proces eh, kráčí jedním směrem. Samozřejmě, eh, že je dobré, že eh, zemědělský sektor je stále výkonnější, ale musíme přece zohlednit i životní prostředí a já jsem byl velmi rád, že to tady zaznělo. A pane Heusling, paní Schermayer, vy jste tady zmínili situaci z pohledu jednotlivých členských států Evropské unie. Do jaké míry si přejeme uplatňovat evropskou politiku a do jaké míry má být rozhodující politika národní. Evropský účetní dvůr se nemůže vyjadřovat v tomto směru, ale uvědomujeme si, že ta situace je velmi proměnlivá. V České republice eh, je průměrná velikost farmy 130 hektarů a v Polsku je to stále ještě méně než 10 hektarů. A máme tady také velmi rozmanitou věto, věkovou strukturu, například v Portugalsku. Tam je více než 50 Eh, farmářů ve věkové kategorii 65 let a více, takže oni se dostávají, eh, nebo se již dostali do důchodového věku a v mnoha jiných zemích je ta situace v tomto ohledu mnohem lepší, v Polsku, Rakousku nebo v Německu například. Věková struktura zemědělců je tam jiná, je mnohem rozmanitější a přitom Evropská unie nabízí mladým farmářům stejné aktivity, má pro ně stejné pobídky. A tak to zkrátka působí, jako kdybychom chtěli jedno řešení a jedno, jeden lék eh, uplatnit na eh, různé problémy, různé choroby. A eh, my tedy potřebujeme flexibilnější politiku. O tom je samozřejmě potřeba rozhodnout a stejně tak je třeba rozhodnout o rovnováze, která má být nastolena mezi příspěvky EU a a příspěvky národními. Pan Heusling, ano, tady jsme hovořili o 19 milionech hektarů, e, to je více než polovina e, plochy Německa a my nevíme, co se s tou půdou stalo. Máme pouze data od Evropské komise a tam se uvádí, že o tuto plochu se snížila zemědělská plocha, eh, která je tedy nahlašována v rámci SZP. A to je eh, zásadní otázka. My chceme přece vědět, co se s touto půdou stalo. Nemohla zmizet, ale zkrátka už není zemědělskou půdou. Připravíme další dokument, stanovisko Evropského účetního dvora. Ovšem zatím ještě vyčkáváme, než komise předloží svůj návrh v této oblasti. Evropský účetní dvůr jež navrhnul celou řadu stanovisek a já bych chtěl poděkovat panu Gerbrandimu, protože myslím, že to byl on, kdo řekl, že jsme nyní lépe připraveni, abychom diskutovali o budoucnosti společné zemědělské politiky. Eh, jsme lépe připraveni než minule, v minulém volebním období. Já jsem tehdy byl také poslancem a pamatuju si, že jsme neměli k dispozici tolik informací a dat, které máme k dispozici v současnosti. Dále bych využil této příležitosti a předeslal